Otázka k ústnímu zodpovězení. Ehm, jaderná bezpečnost 25 let po eh, černobylské eh, katastrofě a předám slovo panu Sonikovi, který je naším zpravodajem. Děkuji, paní předsedající. Možná ještě bychom mohli chvilku počkat, než se pan komisař usadí. A vítejte tady, pane komisaři. Děkuji panu podpredsedovi Šepčovičovi. So we can, we can start. Prosím, pane Soniku. Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl říci, že jsem eh, velmi rád, že se parlament rozhodl připomenout oběti eh, katastrofy v Černobylu po 25 letech. Tato katastrofa také v souvislosti s katastrofou, která se nedávno odehrála v Japonsku, by nás eh, měla přivést k zhodnocení současné situace. Víme, že před 25 lety se sovětské úřady snažili skrýt skutečný rozsah tragédie. Výbuch eh, reaktu v Černobylu vedl ke kontamin- kontaminování území o více než 100 eh, čtverečních kilometrech a víme, že radioaktivní mrak eh, zasáhl značné části Evropy, střední, východní, včetně Itálie i Řecka a v blízkosti reaktoru bylo potřeba evakuovat 115 tisíc eh, osob. A později byla eh, většina lidí z této oblasti přesídlena. Je těžké odhadovat, eh, jakou škodu tento výbuch napáchal na životním prostředí. V podstatě není možné ani zjistit, jaký byl přesný počet obětí, které zahynuly v důsledku této katastrofy na rakovinu nebo na další jevy. Celkem jich může být eh, až 9 tisíc a jiné zdroje uvádějí, že celkem přibližně 200 tisíc eh, osob zahynulo na následky kontaminace. A podle nejnovějších údajů obyvatele dvou ukrajinských regionů pořád konzumují eh, radioaktivitou kontaminované potraviny. Evropská unie byla také největším dárcem finančních prostředků na boj s důsledky černobylské katastrofy. A nedávno Evropská komise přislíbila 110 milionů eur na stabilizaci a ochranu eh, černobylské elektrárny. V tomto kontextu bychom také neměli zapomínat na to, že otázka jaderné bezpečnosti je přeshraniční záležitostí a proto bychom je vždy měli, nebo na ně měli nahlížet eh, z hlediska solidarity. A já se chci zeptat eh, v této souvislosti komise, jestli je ochotná eh, podporovat dlouhodobé hodnocení a výzkum následků černobylské katastrofy. Tam se také, jestli komise má nejaktuálnější informace o rozsahu kontaminace tohoto území a jestli také vyzve členské státy k tomu, aby přispěly k financování odstraňování následků katastrofy. Vzhledem k počtu jaderných elektráren v Evropské unii a vzhledem k současné míře koordinace se chci zeptat, jaké potenciální důsledky by měla nehoda nějaké velké jedné elektrárny. A má komise nějaký plán pro koordinaci civilní ochrany v případě podobné katastrofy v Evropské unii? Jaderné katastrofy eh, jsou vždy neočekávané a možná, že by bylo dobře mít připravený nějaký postup, který by umožnil minimalizovat eh, dopady Děkuji vám, pane Soniku. A nyní je na řadě komise, pan komisař Ettinger, který by měl zodpovědět eh, na položené otázky. Děkuji, pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, poslanci. V těch 25 letech, které uplynuly od eh, černobylské katastrofy, se komise připojila ke globálnímu úsilí o zmírnění dopadů. protože pouze spojenými silami je možné tyto následky zmírňovat. Spolupracovali jsme se členskými státy, s Ukrajinou samotnou a s dalšími státy v oblasti a usilovali jsme o tom, aby tato lokalita byla stabilizovaná a aby životní prostředí bylo chráněno. Evropská unie byla také aktivní eh, při získávání dalších finančních prostředků společně s mezinárodní společenství, aby bylo možné provádět další opatření v této oblasti. Evropská unie je největším dárcem do takzvaného Černobylského fondu, a nedávno v Dubnu se v Kijevě konala dárcovská konference, která eh, vedla k přislíbení 550 milionů eur, čevšem z našeho rozpočtu na to jde 110 milionů eur. Eh, byli jsme aktivní také na diplomatickém poli a dosáhli jsme toho, že 32 zemí, z toho 13 velmi aktivně přislíbilo nové prostředky na odstraňování dopadů. V, tém, v této činnosti budeme i nadále pokračovat. Stejně tak Evropská banka pro obnovu a rozvoj se to bude účastnit tak, aby byly k dispozici prostředky, které eh, ještě je potřeba pro financování projektu do roku 2015. Poupracujeme také s ukrajinskou vládou, tak aby plán na um, vybudování nového krytu reaktoru do bloku 4 eh, mohlo být financováno a aby eh, také byla přijata nezbytná opatření pro odstavení zbývajících eh, reaktorů a to až do roku 2015. Potom tady existuje v rámci Euratomu, rámcového programu Euratom výzkumný projekt, který by měl zkoumat proces odstraňování dopadu, snižování radioaktivity. K tomu existuje Evropská platforma Melodie. V rámci nástroje e, spolupráce v oblasti jaderné bezpečnosti také e, provádíme projekt na pomoc nejvíce postiženému obyvatelstvu v té e, zavřené zóně kolem Černobylu. Tady jde o, to, o zdraví občanů, ale také o zdravé potraviny. Co se týče hodnocení dopadu všech oblastí postižení černobylskou katastrofou, tady je komise ochotna převzít koordinaci potřebných opatření. Ehm, řešení dekontaminace eh, území je dalším úkolem a my jsme iniciovali vytvoření společných eh, projektů v rámci společenství potrefených států, tak abychom měli k dispozici data a případně scénáře pro eh, zvládání podobných katastrof, a to ve spolupráci s Ruskem, Běloruskem a Ukrajinou. Máme tedy údaje o uvolňování radioaktivního cezia na celém území Evropské unie. To vzniklo už v roce 1998 ve spolupráci s Ukrajinou a e, na základě toho vznikl atlas území. V rámci sedmého rámcového programu Euratom máme také síť excelentnosti pro integraci a propojení Eh, vědců, kteří se zabývají dopady eh, záření na eh, obyvatelstvo. Co se týče civilní ochrany, tady již 9 let máme projekt spolupráce, spolupráce mezi českými státy pro cvičení, které se účastní také třetí státy. Tato cvičení se financují z našich prostředků. jsou to různé simulace takovýchto událostí, například Kreme, kde došlo k masivní kontaminace prostřednictvím atomové bomby. A dále jsou to cvičení simulace, kde eh, byla demonstrováno poškození elektrárny zemětřesením. A i v příštích letech uděláme všechno pro to, aby evropská solidarita a pomoc byla k dispozici na zmírňování dopadu, aby se zabránilo dalším škodám v důsledku této katastrofy. Děkuji vám za pozornost. Mnohokrát děkujeme, pane Ettingre. Nyní řečníci za jednotlivé politické skupiny, jako první pan Royal za EPP. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, kolegyně. Já jsem vděčný komisi, že nám tak detailně vylíčila celou situaci. Myslím si, že je dobré, že máme tuto příležitost hovořit o tom, co Evropa po této katastrofě udělala. Ať už okamžitě po katastrofě, nebo dlouhodobě až do dneška. Myslím si, že bez ohledu na hodnocení toho problému, to je jedna věc, je potřeba poukázat na to, že bez Evropské unie a tato opatření, toto zmírňování dopadů, aby se v této míře nekonalo. Myslím si, že je dobré, že se poukazuje také na to, že komise eh, nepomáhala jenom bezprostředně, ale že se se nažila z toho vyvodit také určitá opatření v oblasti civilní ochrany a v oblasti výměny informací, v oblasti výzkumu a studií. Já eh, si nejsem eh, jistý, to eh, by muselo vyplynout z diskuze. Ne, nejsem si jistý, jestli je potřeba provádět nové studie, anebo je, jestli je spíše potřeba vyhodnotit ten materiál, který už je k dispozici. Stačí to proto, abychom zjistili to, co potřebujeme. Protože někdy příliš mnoho informací eh, nepomůže nutně v tom, abychom se dostali dále. Já mnohokrát děkuji komisi. Eh, myslím si, že Evropa a komise může být spokojena s tím, co v tomto případě udělala, protože jasně ukázala, že nejenom hovoří, ale také prakticky pomáhá. Mnohokrát děkuji, pane Royle, nyní Jo Leinen za socialisty a demokraty. Ano, pane komisaři Tingře, kolegové, kolegyně. Nejdříve bych chtěl poděkovat kolegovi Sonikovi za to, že eh, předložil otázku k ústnímu zodpovězení. Skutečně nesmíme zapomenout na katastrofu z Černobylu. Eh, víme, že i čtvrt století po této katastrofě eh, je stále ještě vidět dlouhodobé dopady. Stále ještě existuje velká oblast, kde nemohou žít lidé, kam se nemohou lidé vrátit do svých domovů a jsou zde dlouhodobé dopady na zdraví, v televizi jsme byli svědky toho, že stále dochází k potratům například i 25 let po této katastrofě. Evropa zde nese odpovědnost, protože otázka jaderné bezpečnosti není otázkou jednotlivých států, není otázkou národní suverenity, je to, otázkou, je to otázka evropské odpovědnosti. Na tomto hustě osídleném kontinentu, jaká jakákoliv jaderná elektrárna má vliv i na sousedy. A z toho důvodu vy, pane komisaři Itingře, máte velkou odpovědnost za to, abychom k tomuto tématu přistoupili nově a správně, také po tom, co se stalo ve Fukušimě. Budeme hovořit o zátěžových testech, z těch 140 tří jaderných elektráren. Já bych vás chtěl požádat, abyste byl tvrdý. Potřebujeme nejpřísnější bezpečnostní standardy v Evropě. Nemůžeme řešit jenom otázku e, přírodních katastrof, ale také další katastrofy. Pády letadel, počítačové útoky, teroristické útoky na jaderné elektrárny. Všechny tyto rizika, všechny tyto možnosti musí být proskoumány. V Černobylu je stále ještě potřeba mnohé udělat. Ten kryt není bezpečný. A bude potřeba zde investovat ještě mnoho peněz. Stále není jasné, kam přijde ten jaderný odpad, který tam je. Já se domnívám, pane kolego Royle, že výzkumné studie jsou nutné, protože potřebujeme vědět více o dlouhodobých dopadech jaderného záření. Já bych chtěl podpořit komisi v tom, aby v tomto šla dále. Samozřejmě důležitou otázkou je také konec využívání atomové energie. Já bych byl velice rád, abychom se snažili v tomto kontextu prosazovat alternativní zdroje a úspornost v oblasti energie. To, myslím, by byl dobrý dál, dárek k 25. Eh, výročí černobylské katastrofy. Pan Rubik eh, má modrou kartu, je to tak? Pokud pan Leinen přijme otázku, ano, takže pan Rubik má slovo. Problémy s mikrofonem, ale děkuji kolegovi Leinenovi, hovořil o zátěžových testech a mě by zajímalo, jestli je potřeba provést hodnocení dopadu pro zátěžové testy. Myslíte si, že by bylo možné a mít evropského regulátora pro tuto oblast, který by se dlouhodobě staral o tuto otázku a který by také se zabýval tím, eh, že by jaderné elektrárny byly odebrány ze eh, sítě. Ano, pane kolego, já se domnívám, že cílem by mělo být, abychom měli evropské kompetence, pokud jde o dohled eh, nad jadernými elektrárnami. Ve chvíli, kdy jaderné elektrárny mají vliv přes hranice, jedná se o evropskou dimenzi, kde potřebujeme mít evropské kompetence. A pane komisaři Ettingře, tato kompetence zde ještě není, ale vy na tom musíte pracovat. Musíte se snažit o to, abychom měli základ pro to, abychom v Evropě mohli objektivně a nezávisle dohlížet na jaderné elektrárny a abychom vyvodili také dopady z toho, e, důsledky z toho, když nějaký zátěžový test ukáže, že daná jaderná elektrárna není dostatečně bezpečná. Dále paní Parvanová jménem liberálu a demokratů. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři, vaši kolegové. V naší strategii, ať už bez jádra či s ním, nyní je také na členských státech, aby spolupracovali. Měli bychom mít na paměti, že jakékoliv rozhodnutí stále budeme mít před sebou po několik generací otázku jedrné bezpečnosti. Měli bychom vytvořit eh, společné standardy ohledně jaderné bezpečnosti, protože radioaktivní kontaminace nezná hranice, jak se ukázalo při černobylské katastrofě. A také víme, co se děje ve Fukušimě. 25 let po Černobylu stále ještě potřebujeme další hodnocení ohledně jak minulého, tak současného dopadu na zdraví a životní prostředí. Musíme uvažovat o jaderné bezpečnosti jako věci, která neslouží jen k ochraně, ale jako naší strategii, tak tak, abychom se zabývali i jaderným odpadem. Nyní eh, to, co zbývá z Černobylu, je odpad a je to věc, která ohrožuje eh, celou tamní oblast a týká se také eh, naší, našeho budoucího zaměření v oblasti energie v Evropě musíme najít bezpečná místa pro jaderný odpad či materiály, ať už se rozhodneme jakkoliv, musíme požadovat eh, vystavovatelnost. A to je velice důležité. Děkuji vám, paní Parvanová. Jako další pan Šimanský za ECR. Děkuji vám, pane předsedající. 25 let po černobylské katastrofě tato událost je stále ještě důležitým bodem pro eh, evropskou politiku. Eh, v Evropské unii máme právní nástroje, které e, stačí k tomu, abychom um, uplatňovali naše bezpečnostní normy. Jsou na nejvyšší úrovni, e, pokud je srovnáme s normami v celém světě. Nicméně Černobyl není bývá využíván protijadernou um, protijadernou politikou a my bychom měli zvažovat i to, že jsme závislí na eh, dodávkách eh, fosilních paliv z třetích zemí. Eh, Černobyl může vést i k pozitivním výsledkům, protože tímto způsobem se může stát, že budeme dovážet energii z jaderných elektráren, například z Ruska, které se neřídí našimi normami a proto bychom měli tlačit na to, aby i v těchto oblastech jaderné elektrárny splňovaly normy, například v oblasti Kaliningradu neboli Královce. Evropská komise by se na to měla zaměřit. Děkuji vám, pane Šimaňsky, jako další paní Harms. Děkuji vám, pane předsedající a pane komisaře Ettingere. Já si myslím, že nejdůležitější je si říci, že Evropská unie už odvedla hodně práce na odstraňování následku Černobyl. Otázka je, jestli vůbec je možné Eh, udělat ještě více nebo dostatek. Já jsem toho názoru, že v oblasti sledování zdravotních dopadů ještě jsou některé mezery, které potřeba zaplnit a spor o ty mm, manipulo- zmanipulované údaje Evropské atomové agentury je potřeba vyřešit A Evropská unie, která je součást toho postižené území, musí jednat, protože je to eh, v jejím vlastním zájmu. Mezinárodní dopady, které eh, neseme jako mezinárodní eh, společenství, se vůbec neomezuje pouze na území bývalého Sovětského svazu, ale dvě třetiny nebo více než polovina zasaženého území po výbuchu leží na území Evropské unie. Takže je potřeba, aby byly znovu vyhodnoceny zdravotní dopady. Celá řada bývalých spolupracovníků Světové zdravotnické organizace by byla ráda, kdyby eh, ta práce byla vyhodnocena jinak. A potom jde o práci na místě. Teď se tam eh, diskutuje o tom, co na místě eh, provést, proč ještě až dosud nevznikla žádná analýza rizik takového sarkofágu. Proč není možné vyhodnotit dopady takového projektu? Proč dosud nebyla provedena podrobná analýza rizik? A proč se současně mlčí o tom, že až dosud jsme nebyli schopni ty vyhořelé palivové prvky z těch reaktorů 2 a 3 Eh, odstranit a eh, uložit do meziskladiště. A za třetí, od Černobylu jsme eh, několikrát, včetně Fukushimy, byli velmi blízko katastrofě. Boš nebo jaderno Brunsvitl v Německu, to jsou příklady. A teď ty zátěžové testy, které se navrhují, vůbec nejsou vhodné pro to, aby popsali riziko, které vyplývá z těch stávajících jaderných zařízení, které v Evropě máme. A proto bych vás hodně prosila, pane komisaři, abyste eh, provedl to, co jste slíbil. Vy jste slíbil velmi tvrdé a přísné zátěžové testy a to, co se teď navrhuje, vůbec není dostatečné. Děkuji vám. Teď eh, je na řadě paní Wills jménem Eh, GUE. Děkuji. Po katastrofě v Černobylu před 25 lety podle nových průzkumů došlo o záření a mnoho tisíců lidí bylo eh, vystaveno tomuto záření a zemřelo na následky. Dokonce v Německu byli ze strachu před zářením eh, z radioaktivního mraku lidé postiženi z katastrof v, Černobylu a Fukushimě potřeba vyvodit správné závěry. Obava, že oznámené zátěžové testy mají být pouze alibi pro již fungující reaktory, se potvrdilo po zveřejnění těch kritérií. Jaderná zařízení ani nejsou přeskumávána jako celek, například pokud jde o riziko například pádu letadla nebo zemětřesení, všechny, eh, všechna rizika nejsou vyhodnocena, přestože to postižení by bylo velké a proto požadujeme komplexní rozsáhlé zátěžové testy eh, ze strany nezávislých odborníků. A to by měl být pouze první krok na cestě k vystoupení z jaderné energie v celé Evropě. Děkuji vám teď, pan Griffin. Pane předsedající, výbuch v Černobylu byl katastrofou, ale neměli bychom to přehánět. 64 lidí bylo zabito radiací z Černobylu za 23 let a e, bylo způsobeno více než 6 tisíc e, případů rakovin, rakoviny. Nicméně je to neporovnatelné s e, počtem úmrtí na našich silnicích a přesto někdo nenavrhuje zákaz aut Někteří aktivisté nicméně požadují zákaz jaderné eh, energie. Nicméně eh, to určitě myslí dobře, ale cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly. Podobně to u biopotravin ta snaha vede k eh, zestupu cen potravin. A spousta malých dětí hladoví, protože tady spousta lidí má dobré úmysly. To je to jsou utopistické představy levice a jaký dopad to má na svět. Zákaz jaderné energie by byl mnohem horší, protože to řešení není ve větrných a slunečních elektrárnách. Ve světě po vyčerpání zásob ropy by to mohlo vést k masovému hladovění lidí na celém světě. Děkuji vám, paní Morkunajte Mikuliene. Ačiū pirmininkė. Viena katastrofos Černobylyje. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. A kromě jiného, černobylská katastrofa byla eh, způsobena chybami eh, v projektu a v přístupu k řešení problému. Katastrofa eh, v Japonsku nás přiměla k tomu, že budeme provádět zátěžové testy u našich jaderných elektráren a doufám, že budou uspokojivé. Nicméně poškození zdraví a umrtí se nezastavují na hranicích. Je nutné provést zátěžové testy nejenom u jaderných elektráren v Evropské unii. Dvě nové jaderné elektrárny v um, oblasti Královce Kaliningradu uh, v Rusku. Zároveň není jasno v tom, jaké by byly případné kompenzace v oblasti Královce se staví na místě, kde již v minulosti došlo k zemětřesením. Musíme zajistit, aby stejné zátěžové testy eh, byly provedeny také u jaderných elektráren mimo Evropskou unii. A bylo by možné to provést eh, ve spolupráci s IAEA. E potřebujeme jasné odpovědi týkající se výběru a lokality nových jaderných elektráren. Pan Balčitis. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážení a poslanci, vážení zástupce komise. Myslím si, že tato diskuse už měla proběhnout dávne, dávno. Černobylská katastrofa měla dopady nejenom na populaci Ukrajiny, ale také na sousední země a dopady budou cítit také budoucí generace. A Bohužel katastrofa ve mě ukázala, že ani po 25 letech svět neučinil odpovídající kroky pro to, aby řádně zhodnotil jaderná rizika. Bylo nám řečeno, že jaderná energie je eh, nejčistší a že je bezpečná. Nicméně může mít strašlivé dopady také na budoucí generace. Dopady nemůžou být plně zhodnoceny. A potřebujeme znovu přeskoumat celou otázku jaderných elektráren. Já velice vítám zátěžové testy, u jaderných elektráren v Evropě. Nicméně tento program musí být systematický a nesmí být pouze e, náhodný a libovolný. A z naší zkušenosti bychom se měli naučit následující. Žádná jedna instituce, žádný jeden, e, žádné jedno odvětví e, nemůže dostatečně zajistit odpovídající seberegulaci. Musíme formulovat komplexní a program týkající se jaderné energie. A potřebujeme a komplexní strategii a vůči třetím zemím v této oblasti. A potřebujeme spolupráci také mimo hranice EU a musíme mít jasno v tom, co uděláme ve chvíli, kdy jaderné elektrárny neobstojí zátěžové testy. Mnohokrát děkuji, paní Ek. A lidé a v oblasti Černobylu byli skutečně hodně postiženi, ale Černobylská katastrofa měla dopad i mnohem dále. Ještě dnes, 25 let po černobylské katastrofě, musí e, být testována zvířata v některých oblastech Švédska předtím, než e, tato zvířata e, mohou jít do potravinového řetězce. A po Fukushimě Eh, došlo k tomu, že se opět hovoří o využívání jaderné energie, o bezpečnosti jaderné energie. Je nutné, abychom provedli hodnocení evropských reaktorů. Eh, nesmí to proběhnout pouze na papíře. Musí to být skutečně obsáhlé hodnocení bezpečnosti. Transparentnost je v tomto ohledu zásadní. A jsem ehm, Znepokuje mě, že Francie nemá zájem na ambiciozních zátěžových textech a že Velká Británie nechce zveřejnit výsledky takovýchto testů. Já se domnívám, že se, pane komisaři, musíme zamyslet e, nad tím, že bezpečnost jaderných elektráren je naprosto, naprostou prioritou. Děkuji, nyní pan Žobro. Pane, pane předsedající, 25 let po Černobylu si stále více uvědomujeme tragický dopad na zdraví a život osob, na životní prostředí způsobené katastrofou jaderné elektrárny. Po Fukushimě to vidíme ještě jasněji. Hlavní důvod katastrofy v Černobylu byla eh, vada v konstrukci je třeba zjistit, eh, zda Evropská unie se zabývá také tím, eh, co se děje s reaktory v bývalém sovětském eh, svazu. Více než 140 jaderných elektráren je v Evropské unii, ale další jsou mimo území Evropské unie. Hovoří se o zátěžových testech, které však nebudou povinné. A pokud se jich nebude někdo účastnit, nebude sankcionován. Co se stane, pokud dojde k negativním výsledkům testu? Hovoříme o vysokých standardech o, u jaderných elektráren, e, které taky vyžaduje veřejnost, aby měla větší důvěru v tento zdroj energie. Jaderná energie je důležitý zdroj, ale je třeba, abychom využívali i jiné zdroje, jako je jako je břidlicový plyn a další, které mohou otevřené perspektivy. Pan Ody. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři, dámy a pánové. Vítám eh, iniciativu pana eh, Sonika, eh, který předložil tuto otázku k ústnímu zodpovězení 25 let po černobylské katastrofě. Tato katastrofa je nejzávaznější katastrofou v historii civilního užití jádra. Ta, já vám navrhuji čtyři body. Za prvé, musíme zajistit občanům maximální úroveň ochrany bezpečnosti v Evropské unii, abychom měli nejlepší standardy na celém světě, abychom také podněcovali mezinárodní orgány k tomu, aby eh, měli tuto jistotu i obyvatele na celém světě, eh, aby eh, takto byla využívána lidská moudrost, lidské vzdělání. Je zapotřebí se bránit nízko nákladovým jaderným elektrárnám, které mohou ohrozit tímto způsobem. Jaderný eh, sektor se musí řídit jasnou etikou transparentnosti, naprosté transparentnosti. Eh, občané eh, musí mít příležitost zhodnotit, do jaké míry je bezpečná jaderná energie. Proto potřebují informace. Za třetí, všechny náklady na bezpečnost musí být začleněny do nákladů do cen energie pocházející z jádra. A musíme vytvářet eh, takové eh, zákony, abychom eh, vedli jaderné elektrárny k patřičnému množství vlastního kapitálu. Při prodloužování další programu na rok 2012 a 2013 to musíme mít také na paměti. Děkuji vám. Paní Srbu je další řečnice. Děkuji vám, pane předsedající. Já pocházím z Rumunska. To je země, která vyrábí jadernou energii a kde lidé mají obavy a dotazy, které nebyly zodpovězeny ohledně dlouhodobého dopadu jaderné eh, katastrofy v Černobylu. Diskuze vedená s Evropskou komisí je vítána proto a je velmi důležitá. A jsem přesvědčena, že Eh, je naší povinností především se zabývat měřením dopadu jaderných katastrof na lidské zdraví. Evropská eh, komise doporučila, aby mm, mezinárodní studie byla vypracována s cílem objasnit veškeré eh, důsledky jaderné katastrofy v Černobylu na lidské zdraví, což také um, ukazuje na to, že VHO by byla nejlepším aktérem, který by mohl vypracovat takovouto studii. Nicméně v realitě eh, to vypadá tak, že zde konflikt mezi VHO a mezi a IAEA e a zájem jaderného průmyslu, jak se zdá, převažuje nad zájmy lidského zdraví. Ehm, před ehm, mnoha lety agentura měla mít eh, právo aby zabránila eh, VHO v přístupu k informacím, pokud se považovány za důvěrné. Třeba, že tyto informace jsou nezbytné k tomu, abychom pochopili dopady jaderného, jaderné katastrofy na lidské zdraví. Eh, při vývoji jaderných eh, technologií VHO opět nemá patřičné informace. Pan Kursky, prosím. Další je pan Kursky. Děkuji. Dnes si připomínáme 25. výročí katastrofy v Černobylu. Já se pamatuju, že tehdejší komunistický režim v Polsku se snažil utajit tuto katastrofu. Někomu nešlo o zdraví občanů, kteří Eh, tehdy například na 1. máje se museli účastnit demonstrací veřejných. A celá ta oblast kolem Černobylu ještě pořád nebyla zajištěna a proto je potřeba získat mezinárodní pomoc. Jaderné energie ale nějak se nevyhneme, protože to je potenciální zdroj Je to potenciální eh, zdroj energie, která nám umožní být eh, nezávislými na dovozu ropy a proto se staví jedné, nové elektrárny v Litvě, Polsku a na Slovensku. Nicméně všechny ty zátěžové testy by měly být eh, povinné a pravidelné a musíme také podpořit mezinárodní spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti. Podobné Eh, zátěžové testy by měly být provedeny také na Ukrajině a v Rusku. Dalším řečníkem je Elmar Brok. Pane Broku. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři. Černobyl ukázal, podobně jako Fukushima, že u všech pravidel, které stanovíme tady, je zbytkové riziko, a to je lidské selhání. A z tohoto pohledu je zřetelnější, kde jsou hranice a limity jaderné energie, protože eh, nemůžeme nikdy úplně vyloučit toto lidské selhání. A druhý závěr, který je z toho možné vyvodit, je to nedostatek ignorací, který vyplývá z podstaty sovětského režimu. A ty Informace, které nám pořád chybí, vyplývají právě z tehdejšího socialistického centrálního modelu. A to riziko pořád přetrvává. A za třetí, musíme si uvědomit, že mnoho lidí i od nás Eh, se snaží jak zmírnit dopady, například zvou lidi na pobyty, děti na pobyty. A vztahuje se to i na generace, o kterých jsme tehdy vůbec ani eh, si nemysleli, že by je to mohli, eh, že by se jí to mohlo týkat. A za poslední, pane komisaři, bych chtěl říci, že u těch zátěžových eh, testů by měla platit eh, velmi přísná pravidla, kterou nemohou určovat pouze národní regulátoři. Eh, tyto zátěžové testy by měly být nezávislé. Já bych vás chtěl pozvodit k tomu, abyste nedopustil, aby ministři na radě dopustili jejich rozředění ale aby byly eh, provedeny na základě ověřitelných standardů a aby proto měly eh, smysl. Eh, máme už spoždění, říká pan předsedající, pan Karinč. Má minutu a půl. Děkuji vám, pane komisaři. Když někdo žije na ulici, která je příliš hlučná, tak má vždycky možnost se přestěhovat, kdyby o jenom o, o kousek, ale v Černobylu při 25 lety nebo ve Fukushimě před několika měsíci došlo k něčemu, co nám připomíná, že u jaderné energie takové možnosti se někam přestěhovat eh, neexistují, protože jaderná bezpečnost není pouze místní záležitosti, je to otázka globálního rozsahu. Rusko a Bělorusko jsou státy na hranicích jaderné, eh, pardon, Evropské unie a nemají stejné bezpečnostní standardy, jaké máme my. Což ale neznamená, že se, my se můžeme nějak izolovat od těchto sousedních států, musíme tedy po nich požadovat, aby přistoupili na stejné bezpečnostní standardy. A pane komisaři, ty zátěžové testy by se neměly provádět pouze v Evropě, ale mělo by se udělat všechno pro to, aby tyto zátěžové testy podle stejných kritérií se provedly i ve zbytku světa. Evropská unie by se měla snažit tedy naše sousední státy ovlivnit v otázkách jaderné bezpečnosti. Děkuji vám, pan Mann. Minuta půl. V roce 1986 eh, došlo k černobylské katastrofě. Eh, bylo vypuštěno zářezení a bylo řečeno, že by e, lidé neměli vycházet. 11. března e, došlo k prohlášení e, atomové naléhavé situace v Japonsku. Odpovědná politika se musí snažit o to, aby nedělala příliš rychlá rozhodnutí. A k tomu patří také povinné zátěžové testy. Je nutné mít takovéto testy, které se budou soustředit také na možnost lidského selhání či teroristického útoku. Mé zemi se předhazuje, že eh, má příliš velký strach, ale myslím, že to není spravedlivé. Je nutné pokud máme vést kvalifikovanou diskuzi, abychom diskutovali o nejrůznějších eh, možnostech a také o odstavení. A práce Německé etické komise může být příkladem pro evropskou úroveň. A je jasné, že je potřeba, aby zde byla odpovídající ochrana. A výbor pro zaměstnanost požaduje rozšíření odpovídající směrnice, aby se vztahovala také na ochranu lidí, kteří pracují v jaderných elektrárnách. A poslední věc, pane předsedo, není možné dělat žádné kompromisy v oblasti bezpečnosti. To platí pro Evropskou unii i pro sousední země, se kterými musíme spolupracovat a získat je pro naše rozhodnutí. V rámci Catch the Eye můžeme mít jenom jednoho řečníka za každou politickou skupinu a prvním řečníkem, který se přihlásil, je pan Mikolášek, poté paní Herzog. Um, Mr. Ransdorf, Mr. Pasca and Mrs. Wertmann. I'm sorry about this. this is... Omlouvám se, říká předsedám. Paní Kolarskou nemám na seznamu, říká předseda. Předseda se omnívá, takže paní Kolarská má slovo. Mnohokrát děkuji. Pane předsedo, vážený pane komisaři, a dnes vzpomínáme oběti černobylské katastrofy a zároveň eh, jsou naše myšlenky eh, s lidmi, s oběťmi katastrofy ve Fukushimě. Zdá se, že v Evropě vzrůstají obavy, pokud jde o využívání jaderné energie. Pokud jde o moje zemi, o Polsko, a podpora pro stavbu nových jaderných elektráren a poklesla o 10 až 15 A to je důvod, proč je nesmírně důležité, aby eh, všechna kritéria, která byla vyhlášena v Budapešti, byla skutečně dodržena. Pane komisaři, neměl byste ustoupit těm členským státům, které chtějí lehčí zátěžové testy? Z tohoto důvodu se domnívám, že není možné povolit žádná polovičatá řešení, pokud jde o eh, riziko lidské chyby a další rizika. Existují některé země v Evropské unii, které teprve nyní rozvíjí své jaderné programy, ale zároveň máme některé sousední země, které mají jaderné programy. A myslím si, že těmito otázkami by se um, také mělo zabývat uh, sdělení komise o jaderné energii. Jaderná energie by měla být pokryta v rámci evropské politiky, stejně tak jako jiné zdroje energie. Měli bychom se snažit o evropeizaci naší energetické politiky. Předseda se omlouvá a v rámci KHDI je první pan Mikolášek. Jedna minuta. Vážený, pan pre... Vážený pane předsedající, dobře si všichni pamatujeme, jak před 25 lety došlo k strašné katastrofě v Černobylské jaderné elektrárně. 100 tisíce osob přišly o život. Dodnes mnozí trpí důsledky radiace ve formě eh, onemocnění či umrtí na rakovinu. Jsem rád, že Evropský parlament se dnes zabývá touto otázkou bezpečnosti jaderné energetiky že toto je klíčové slovo. Dalším klíčovým prvkem ale je to, že bez klíčové, eh, že bez jaderné energie se nemůžeme obejít, ať už v Evropě, Americe, Číně, Indii, eh, kde eh, se objevují nové projekty na nové jaderné elektrárny, jak víte. I v Evropě myslím, by bylo přehnané zastavit jakékoliv úvahy o jádru do budoucnosti. Dalším klíčovým termínem je zdraví a bezpečnost občanů. A jsem rád, že zátěžové testy, které jsou plánovány, budou v Evropské unii prováděny. Ale, eh, jak zde bylo řečeno, měly být provedeny i na eh, Bělorusku, na Ukrajině a v Rusku, abychom měli bezpečno i v Evropské unii. Děkuji, paní Hercog. Uh, pane předsedající, pane komisaři, kolegové, chci hovořit jen o jedné věci. 25 let po Černobylu potřebujeme nově přebudovat kryt, ochranný kryt. Víme, jak obtížné je sehnat finanční zdroje, jak obtížné je dopravit eh, finanční zdroje od členských států, států kteří jsou na a na druhé straně se tyto státy samotné eh, Ehm, projevují své starosti o jadernou bezpečnost. Vidíme tedy, že dlouhodobě trvá eh, nebezpečí eh, způsobené jadernými elektrárnami, zejména v Černobylu. Musím říci, že veřejné závazky nesmějí být jen eh, slovní, ale finanční a musíme také poskytnout lidské zdroje, které jsou nezbytné pro dlouhodobé řešení černobylské hrozby. Ehm, je zapotřebí eh, využít těchto sebraných prostředků a, a nesmíme zůstat jen u slov. Pan Tojr. Děkuji, pane předsedající, pane komisaři, vážení kolegové. Černobyl náš zaměstnává ještě po 25 letech i Fukushima nás pravděpodobně bude. A případ eh, těchto katastrof ukazuje, že jaderná technologie je spojená s velkými riziky, které nejsou vždy zvládnutelné. A proto je potřeba se znovu promyslet naši energetickou politiku, to ale se bude odvíjet také od toho, jak tomu budeme přistupovat eh, mezinárodně. Potřebujeme například celoevropskou strategii a já chci plně podpořit pana komisaře, který, v tomto, který v této oblasti předložil důležité návrhy. Společně bychom měli například prosazovat co nejpřísnější pravidla pro atomové reaktory, také aby byly chráněny před různými riziky, včetně zemětřesení. A tyto, tuto snahu bychom měli vyvíjet také na mezinárodní úrovni. Paní Tasi? Hyvät kollegat, on 25 vuotta... Paní Hasi, Vážení kolegové, od Černobylu bylo 25 let, ale přesto všechno nemáme pečlivý průzkum zdravotních dopadů, které to sebou nese. Veškerý výzkum je nekoordinovaný, například se týká rakoviny hrtanu a ten, tyto nedostatky jsou ostudné a já si myslím, že komise by měla zajistit, abychom měli k dispozici pořádně provedenou mezinárodní studii. Někteří říkají, že katastrofou byly postiženy pouze desítky lidí, ale když se podíváme na podrobné údaje, tak vidíme, že to postihlo miliony lidí. Co všechno ukazuje, že nemáme

Paní Wertmann, pane předsedající, vážení eh, komisaři, dopady Černobylu eh, bezprostředním sousedství jsou nám známy, ale já mám otázku, jestli eh, tyto Dopady Černobylu, ale také Fukushima jsou zkoumány s ohledem na zdravotní rizika a jestli jsou nám známy i finanční dopady, jaké opatření budou přijaté k ochraně evropského obyvatelstva v případě nějakých nových katastrof, protože pořád e, přetrvávají určitá rizika v Evropě, například IZAR 1, to je stejný reaktor jako ve Fukushimě a to leží v blízkosti Měchovského letiště. A těch příkladů je určitě celá řada. Děkuji vám a na závěr pan Kelly, vy sice nejste na seznamu, ale protože říkáte, že jste byl první, kdo se hlasovat přihlásil, tak vám důvěřuji a máte jenom půl minuty. Half a minute. Půl minuty? To není mnoho, ale tak řeknu aspoň dvě věci. Za prvé, oběti Černobylu na ně nezapomínáme. A v mé eh, zemi máme odpovídající organizace, které je podporují a které budou podporovat i v budoucnosti. Za druhé, pokud jde o roli komise, jak řekl komisař, je něco, co můžeme pochválit. A eh, za třetí pan Rubik eh, zmínil evropského regulátora, zátěžové testy a já se domnívám, že něco takového by bylo pro budoucnost velice rozumné. A nyní pan Paška. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Katastrofa v Černobylu ukázala, jak důležité je mít propracovaný systém informování. Víme, že sovětské vedení dlouho zatajovalo a důsledky této katastrofy a to měly negativní vliv na lidi z této oblasti. I pro budoucnost je potřeba um, si být vědomý toho, že provozovatel se často snaží uh, skrývat informace a zmírňovat tyto informace a zmírňovat problémy. Pokud jde o ochranu, v případě jaderné katastrofy je nutné dbát na to, aby informace uh, pro veřejnost i odborníky přicházely co nejrychleji, aby byly přesné. Pokud jde o příčiny, v Černobylu došlo k selhání lidského faktoru a ve Fukušimě to byla přírodní katastrofa. Selhání lidského faktoru můžeme předcházet, a umíme školit pracovníky, můžeme mít automatickou ochranu a musíme se snažit o to, aby tyto mechanismy v budoucnu fungovaly. Mnohokrát děkuji. Nyní, pane komisaře máte slovo. Pane předsedo, Dámy a pánové, pokud je o Černobyl, chtěl bych říci, že vaše požadavky, vaše podněty a mimo jiné také k tématu eh, výzkumu jsou věci, kterými se budeme zabývat. A vaše připomínky zahrneme do našich dalších kroků. Zároveň budeme dělat všechno pro to, abychom zajistili plné financování nutných technických opatření ve společenství. Budeme se tedy snažit o takovéto plné financování v EU. Mnohokrát vám děkuji za tuto zajímavou rozpravu. Zásadní otázka, co přijde po Fukushimě. A měli jsme schůzi s koordinátory odpovídajícího výboru v parlamentu. A pokud je o zátěžové testy, víte, že ještě nikdy eh, neproběhly takovéto testy u jaderných elektráren na evropské úrovni. Už jenom to považuji za zásadní a je to také něco, co ukazuje další směřování v budoucnu. Za druhé, pokud zohledníme Lisabonskou smlouvu, musíme říci, že rozhodnutí o energetickém mixu je i nadále rozhodnutí členských států. Států, ve kterých jste doma. To znamená rozhodnutí o uhlí, jaderné energii či plynu, to bylo rozhodnutí členských států. Pouze zde byl cíl 20 obnovitelných zdrojů. Tento cíl byl prvním evropským cílem v této oblasti. A bylo to tedy rozhodnutí týkající se energetického mixu. Máme zde 13 členských států, které nemají jadernou energii. Ostatní členské státy jadernou energii mají. V Polsku, Polsko je velice evropskou zemí, v Polsku se očekává rozhodnutí o dvou jaderných energi- elektrárnách. Podobně je tomu v Itálii. A navrhli jste evropského regulátora. Dejte mi k tomu kompetenci a dejte mi k tomu pracovní místa. Já to všechno přijmu. Ale já musím dodržovat současnou legislativu. Stále ještě neexistuje žádný evropský orgán dohledu nad jadernými elektrárnami. E, nic takového není plánováno v Lisabonské smlouvě ani v plánu pracovních míst Evropské komise. Dále, zátěžové testy jsou pro mě velmi důležité. je úkolem Evropské rady, aby stanovila co nejvyšší bezpečnostní standardy. Ve čtvrtek proběhne důležitá schůze mezi evropskými eh, regulátory, ENSRECem a Evropskou komisí. Doposud eh, neexistují žádná kritéria hodnocení, ačkoliv už jsme slyšeli nejrůznější výsledky hodnocení. Uh, o tom, že přijde zklamání a tak dále, ale žádné zátěžové testy ještě neexistují. Kritéria budou vypracována ve čtvrtek. Co v současné době existuje, je návrh určité skupiny, která nezahnuje komisi. A asociace západoevropských eh, atomových regulátorů předložila svůj návrh. Co z toho ale nakonec vzejde, to bude náš úkol. Pokud rada bez působení komise, bez sdělení komise využije eh, své vědomosti, bude moci eh, tedy tyto vědomosti um, využít. Nicméně já se domnívám, že je nutné zohlednit také riziko lidského selhání. Já chci předložit všem 27 regulátorům svůj postoj a chci jasně říci, že chceme zohlednit veškerá rizika. Rizika všeho druhu. Zahrnuje to přírodní katastrofy, jako je například příliš velké teplo, příliš e, velká zima nebo zemětřesení a tak dále. Dále chceme zohlednit e, lidský faktor, ať už je to selhání nebo úmysl. To zahrnuje teroristické útoky nebo e, počítačové útoky. Stejně tak sem spadá i možnost pádu letadla. Zásadní je mít na paměti zájmy evropských občanů. Já jsem mám velice vděčný za dnešní rozpravu a za tento vítr do mých zad v mém směru. Ukazuje se, že všechny politické strany v Evropském parlamentu podporují tato kritéria, která zohlední zájmy evropských občanů. Pokud jde o Fukushimu, Otázka je, jestli se jednal o přírodní katastrofu nebo lidské selhání. Původně to byla přírodní katastrofa, ano, ale pokud jde o a, snižování, omezování dopadů, tam už skutečně zasáhl i lidský faktor a lidská slabost. A dodnes tento lidský faktor v Japonsku svoji roli hraje. Po čtvrtku vás budu informovat o dalším postupu. Já potřebuji souhlas Evropské komise, tento souhlas mám, a souhlas evropských regulátorů. Tento souhlas eh, budu potřebovat a chci ho a od každého eh, národního regulačního orgánu budu muset obdržet souhlas s těmi kritérii zátěžových testů. A to bude zahrnovat kolegy v Paříži, v Londýně, v Madridu, v Bruselu. Tam ještě nejsou jasně stanovaná stanoviska. Nicméně nakonec bude zásadní stanovisko na evropské úrovni. Mohu vám říci, že z Černobylu eh, jasně vyplývá po naučení, že je třeba mít na paměti eh, transparentnost. A na závěr bych chtěl ještě říci, že pokud eh, nedojde k dohodě mezi komisí a NSREKem, poté předáme mandát zpět Evropské radě, protože slabé zátěžové testy můj podpis neponesou. Děkuji vám, pane komisaře, tím končíme naši rozpravu. Já vám děkuji za vaši účast a teď přejdeme k otázkám na komisi. Máme už 40 minut spoždění, takže to vemte na vědomí, vážení kolegové.